Dobrý den, já vám eh, chci nabídnout, abyste se eh, posadili, abychom mohli zahájit práci naší, našeho výboru. Prosím, eh, věnujte mi pozornost na úvod. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste se dostavili, pokud jste se tady dostavili, těm, těm nejvěrnější z vás. Spravodajové tady jsou i většina stínových spravodajů. A já tady navrhuji, abychom eh, zahájili naši schůzi po několika týdnech. Po tak dlouhé době. A víme, eh, že to je poslední schůze před 6. prosincem, kde se bude hlasovat o zprávě a proto je potřeba, abychom ještě dali příležitost našim dvěma zpravodajům, aby zhodnotili současnou situaci, aby poreferovali o většině těch pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k návrhu zprávy. To je klíčový úkol pro náš dnešní eh, den. Nejprve mm, chci ještě eh, dát k schválení eh, pořad jednání. Nevidím, že by někdo měl nějaké námitky. Potom mám sdělení předsedy, jak je zvykem, tak eh, chci eh, jenom eh, uvést jazykový režim. Máme 16 jazyků. Dále, jak je zase zvykem, tak záznam tohoto zasedání je na aplikaci e-meeting a naše zkuze je webstreamovaná. A potom, nevím, jestli tady dnes je, dnes máme příležitost přivítat tady delegaci České sněmovny. Eh, je tady paní Dana Balcarová, která je předsedkyní výboru pro životní prostředí České poslanecké sněmovny. Nevím, jestli tady je, ale já ji tady rozhodně vítám, děkuji. A dále vás informovat Eh, televize eh, France 3 eh, bude přenášet několik záběrů z naší schůze v televizi. Jinak tak pokud nebudete nikdo mít žádné námitky, tak můžeme přistoupit ke schválení zápisu z našich předchozích schůzí. Jedná se 30. srpna, 6. září a 27. září a ty jsou tímto přijaté a priori bez jakýchkoliv změn, vzhledem k tomu, že někdo by chtěl něco navrhnout. V tom případě je tedy považuji za schválené bez změny. A nyní se dostáváme eh, k tomu podstatnému, čas, eh, podstatnému bodu naší schůze. Myslím, že je velmi eh, dobře to časově naplánované, vzhledem k tomu hlasování v prosinci, kde se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích a o kompromisních návrzích. Jak víte, na plenárním zasedání by se o této shoda měla hlasovat 17. ledna. To už potvrdili, eh, potvrdilo předsednictvo. Teď tedy máme před sebou 1141 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Asi tady nebudeme dnes diskutovat o všech, ale já bych chtěl poprosit eh, spoluzpravodaje, pana Lince a pana Stáse, aby se ujali slova a informovali nás o tom, jaká je současná situace. Já můžu tomu věnovali hodně práce, hodně energie a e, bude potřeba tedy vyjednat kompromisní návrhy, tak abychom měli představu o tom, jaká bude finální podoba této zprávy. Ještě e, čistě předběžně chci e, říci, že co se týče protokolu, tak i ty budou předmětem hlasování. Je potřeba to eh, projednat jako celek. Je potřeba také se podívat na ty stávající analýzy, tak aby se případně eh, podařilo vylepšit způsob, jakým jsou eh, schvalovány tyto látky a uváděny na trh. Takže dovolte teď, abych předal slovo panu eh, Lincovi a panu Stásovi, každému na pět minut, aby eh, řekli, jak na tom teď jsme a potom dám slovo stínovým zpravodajům, paní Igelan, která nahrazuje paní Bonafé, potom paní McIntyre, paní Rees tady eh, není a nevidím tady někoho z Alde, aspoň prozatím ještě počkáme. Potom je tady paní Anja Hazekamp za GUE, paní Donano za FDT, která nahrazuje pana Pedičinyho, který je stíl zpravodajem a potom je tady pan Oazo, který vystoupí za skupinu ENF. Potom uh, budeme mít prostor pro Catch uh, a následně dáme ještě slovo kemisi. Máme tady jejího zástupce. Vítám vás tady. Jste, byli jste tady včas, na rozdíl od některých poslanců, ale tak to prostě je. Děkuji vám, že jste se dostavili. A na závěr opět dáme slovo oběma zpravodajům. Takže bez dalších průtahů předávám slovo panu Norbertovi Lincovi, aby nám, eh, nás informoval o stavu jednání. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím v těch pěti minutách, nebo ani nebudu asi eh, potřebovat eh, celých těch pět minut, ale pokusím se vás informovat o těch posledních jednáních, která snad tento týden eh, se završí, tak aby 6. prosince bylo jasné, co eh, bude eh, obsahem této zprávy a aby se na tom zhodla co největší část poslanců. Jak bylo řečeno, bylo podáno více než 1100 pozměňovacích návrhů. Já jsem se eh, v minulosti sadil s Bartem, že jich bude minimálně tisíc Eh, zatím to vypadá, že eh, bude potřeba se dohodnout na asi 52 kompromisních návrzích a o těch se teď jedná. Chtěl bych ještě připomenout, že ten náš úkol nebyl úplně jednoduchý, jednak jsme dva zpravodajové, jsme eh, z různých politických skupin, s různým přístupem a naším úkolem bylo společně vypracovat návrh zprávy a náš společný cíl je eh, vypracovat vyváženou zprávu, která bude mm, vyhodnotí ten současný systém. Náš cíl je mít co nejbezpečnější, nejtransparentnější způsob schvalování eh, těchto látek. Mým motem už 27. září byla spíše evoluce než revoluce, toho se držím i nadále a myslím, že to se odráží i v těch jednáních o kompromisních návrzích které podle mě probíhají velmi dobře. Dále chci konstatovat, že eh, schvalovací postupy by se i nadále měly opírat o vědecké poznatky a rozhodnutí o schválení nebo neschválení určité látky by nemělo podléhat uplatňováním různých vlivů a zájmů nebo politických eh, eh, stanovisek. Jde nám o zlepšení transparentnosti v této oblasti, ale současně také chceme podpořit inovace a chceme podpořit eh, eh, podpořit i nové poznatky. A doufám, že na konci těchto jednání se nám podaří eh, vytvořit podněty pro posílení a zlepšení těchto postupů s tím, že asi ne všichni budou eh, dokonalé nebo celkově spokojení s tím výsledkem, ale chci samozřejmě ještě dát na jeho ochotu ke kompromisům. To ještě budeme velmi potřebovat v průběhu tohoto týdne a těším se samozřejmě na vaše připomínky, na vaše přání a na eh, vaše priority, pokud eh, na ně budete chtít poukázat v této diskuzi. Děkuji vám, pane Linci, za eh, vaše úvodní vystoupení a teď má slovo pan Bart Stás. Ehm, Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já navážu na to, co řekl Norbert Linz. My jsme velice úzce spolupracovali a děláme skutečně maximum abychom zpracovali kompromisní návrhy z těch pozměňovacích návrhů, které jsme dostali. Je jich 1141, jak jste slyšeli, a my se pokusíme maximum z nich eh, ošetřit v těch kompromisech. Ale jak si asi dokážete představit, tak eh, to nebude lehká věc, a určitě se nám nepodaří do kompromisu zapracovat úplně všechny a uspokojit tak úplně všechny. My jsme pracovali konstruktivně a můžu vás ujistit, že uděláme maximum i v té závěrečné fázi práce. My jsme oslovili stínové zpravodaje a zeptali jsme se je, jaké problémy řeší v jednotlivých částech zprávy, zda to je kompatibilní eh, s pozměňovacími návrhy, co mohou podpořit, co nikoliv, takže tímto způsobem pracujeme a pokusíme se představit opravdu věcný text, který bude zlepšením současného návrhu Evropské komise. Chceme, aby komise pak měla dobrý základ, na kterém bude moci při přeskumu stávajícího nařízení pracovat. Dále budeme chtít zajistit, abychom měli co možná největší většinovou podporu pro naši zprávu tady v Evropském parlamentu, abychom získali na svou stranu co možná nejvíce politických skupin, protože pak věřím, že naše doporučení budou mít eh, o to větší váhu. Někde samozřejmě bude asi ta podpora větší než, než jinde, ale myslím si, že by bylo dobré získat skutečně maximální podporu. Proto vás chci poprosit, vážení kolegové, abyste si uvědomili, že máme eh, řadu problémů s tím stávajícím nařízením, proto připravujeme nový návrh, proběhla slyšení, takže víte, že problematika je nelehká ale myslím si, jak řekl Norbert, že teď už jsme skutečně v situaci, kdy se můžeme pokusit eh, dokončit celou tu práci a připravit ty kompromisní pozměňovací návrhy. Odhadujeme, že jich bude kolem 50, ještě nejsou k dispozici, ale už se blížíme. Velice pozorně přitom dbáme na postoje jednotlivých stínových zpravodajů. Vyslechli jsme si i další, kteří nebyli tolik do celého procesu zapojeni, protože se opravdu snažíme vyslechnout úplně všechny napříč politickým spektrem, abychom zapracovali maximum postojů, přání eh, co největší většiny z vás, tak aby ta závěrečná doporučení, která vložíme do té zprávy, eh, bylo možné většinově podpořit. Úplně na závěr chci říci, že jsem s Norbertem se mi zpracovalo skutečně vynikajícím způsobem. Jednou jsme narazili na názorový eh, rozpor, ale to bylo proto, že jsme se vsadili, kolik nakonec bude podáno pozměňovacích návrhů. Kolega tvrdil, že jich bude kolem tisíce, já jsem myslel trochu jinak typoval jsem kolem 900, respektive obráceně. Já jsem myslel, že jich bude 1000 a kolega 900. Každopádně vsadili jsme se o kvalitní francouzské víno. Bohužel pro Norberta, dobře pro mě. Tentokrát jsem zvítězil každopádně. Eh, žerty stranou opravdu velice dobře se nám spolupracovalo. Merci Bart. Oui, Barte pokud jde o francouzské víno, tak samozřejmě můžu, můžete se mnou konzultovat kdykoliv. Můžete se obrátit na naše služby, my jsme vám k dispozici. Ale každopádně chci obě, poděkovat vám oběma za odvedenou práci. A i když e, samozřejmě, že e, předsedá, i když e, u vás není nutně fyzicky, tak sleduje kvalitu eh, vaší práce. Eh, všechny ty pozměňovací návrhy jsou plodem naší kolektivní práce. Strávili jsme tu eh, řadu měsíců tím, že jsme zorganizovali různá slyšení, dokonce i cesty a tak dále. A to všechno nás obohatilo a vlastně umožnilo to pak to, tu rozmanitost našich návrhů. A každopádně je, je to, je to ne, těžko říct, jestli je to dobré nebo to není dobré. Norbert to eh, eh, řekl, oba jste to v podstatě připomněli, ale eh, víme od zač- samého začátku, že čím jednoznačnější bude hlasování, tím bude také silnější pozice parlamentu. Takže musí to samozřejmě být ambiciozní, abychom skutečně pokročili v této věci naším směrem. Ale máme tu jasný základ eh, v podobě naší práce, v podobě kompromisu, to znamená, že tu máme společné pozice k některým základním prvkům tohoto návrhu. I když si myslím, že samozřejmě budeme muset Eh, ještě eh, vyslechnout eh, některé strany, protože ta či ona strana může více zdůrazňovat ten či onen prvek, může to pro ně být zásadnější a nakonec to dá určitou podobu té naší kolektivní práci. No a teď chci dát slovo stínovým zpravodajům a dávám slovo paní Guteland za socialisty a demokraty. Všichni máte po pěti minutách. Ano. Možná, že mi unikla vaše poslední věta, ale dobře, rozumím. Děkuji, pane předsedo. Takže za své kolegy, za Simonu Bonafé, chci poděkovat oběma spoluzpravodajům za konstruktivní práci, kterou odvádí při hledání kompromisů. Není to e, snadný úkol. Bylo tu řečeno, že máme takřka 1200 pozměňovacích návrhů a já naprosto rozumím té výzvě při hledání vyvážených kompromisů. Jakožto skupina socialistů a demokratů jsme předložili pozměňovací návrhy s jasnými třemi cíly. Za prvé, potřeba vytvořit eh, nezávislou, eh, eh, nezávislý a transparentní autorizační proces. To znamená, aby existovala jasná pravidla týkající se konfliktu zájmu, ale také potřeba potřebných rozpočtových prostředků, abychom zajistili nezávislé vyhodnocování pesticidů. A kromě toho musíme plně uplatnit princip předběžné opatrnosti, když rozhodujeme, zda povolit určitou aktivní látku či nikoliv, eh, případně tedy eh, prostředek na ochranu rostlin. Zvláště musíme přihlížet k zájmům zranitelných skupin ve společnosti. A za třetí, samozřejmě, že důležitými eh, cíly jsou eh, eh, poznatky a informovanost a to zatím není ještě splněno. A dalším cílem naší skupiny je z hlediska veř, přístupu veřejnosti k vědeckým studiím, tak je tu zásadní otázka, kterou musí tento výbor řešit. Ehm, ty měly by být eh, publikovány eh, studie co eh, nejdřív, přís, přís, kromě, kromě případů, kdyby to mohlo nějakým způsobem ohrozit obchodní zájmy. A kromě toho musí tedy posuzování těchto prostředků by nemělo být jen na národní úrovni, ale posílená by mě, měla být role EFSA. A dále chceme znovu potrhnout význam plné implementace směrnice o udržitelném využívání pesticidů a vazbu této směrnice na povolovací systém. Takže žádáme komisi a členské státy, aby sladili postupy týkající se schvalování aktivních látek při povolování produktů na ochranu rostlin s touto eh, již citovanou směrnicí na eh, udržitelné využívání pesticidů. Chceme podpořit také nedávný vývoj týkající se kompromisu na, eh, ohledně ochrany včel a dalších, um, dalších opilovačů. To je naprosto klíčové pro celý ekosystém. Musíme zajistit, aby Evropská unie nepřipustila, aby nebezpečné pesticidy poškodily eh, tyto opilovače. Takže musíme zajistit jejich ochranu a je pro nás nepřijatelné a překvapivé, že není zatím žádný kompromis ohledně nutnosti zakázat pesticidy obsahující látky s endokrinními disruptory. Samozřejmě, že SAD bude hlasovat k ně, ohledně některých sa, samostatných pozměňovacích návrhů tak, aby tyto pesticidy byly zakázány. Doufám, že jsem hovořila dostatečně stručně. Děkuji, ano, skvěle. Dokonce skvělý případ pro další příspěvek. A nyní paní McIntyre za EKR. Rovněž máte pět minut. Uh, chair, when we... Děkuji, pane předsedo. Když eh, jsme měli výměnu názoru k návrhu zprávy na konci září, tak jsem zdůraznila, eh, že se obávám, že navzdory tomu, že jsme vyslechli řadu orgánů, odborníků, zainteresovaných subjektů, tak eh, ten text, jak je naformulován nyní, je mm, velice selektivní. Řada těch vysvětlení od panelistů se tam vůbec neodrazila. Takže poté, eh, co vypršel termín pro předložení pozměňovacích návrhů a co se začínají teď zpracovávat i kompromisní pozměňovací návrhy, tak jsem doufala, že text nabide trochu vyváženější eh, podoby a že tak eh, vytvoříme vyváženější legislativní rámec pro povolování a schvalování aktivních látek, ale bohužel kompromisy zdůrazňují Eh, různé věci, eh, které komplikují ten eh, legislativní přístup. Zejména se tam hodně projevuje vliv průmyslu a národních příslušných orgánů, které mají na starosti schvalování výrobku. Já jsem podala sama 105 pozměňovacích návrhů z těch téměř 12 set a nebudu samozřejmě teď jednotlivě každý z nich probírat, toho vás ušetřím, ale tři z nich zmíním. Jde o pozměňovací návrhy, které jsem předložila společně s kolegy za EPP. První zdůrazňuje to, jak bychom mohli docílit toho vyváženějšího přístupu. Hovoříme tam o bodech úvodního ustanovení, kde by se pravilo, že důkazní břemeno by mělo zůstat na straně žadatele, ten by měl Tímto by se zajistilo, že se nebudou vynakládat veřejné prostředky na studie, které nakonec budou sloužit pouze soukromým zájmům a účelům. Jak vidíte, tak se nesnažím pouze podporovat ty žadatele, aby jim vše prošlo. Zároveň je třeba zajistit transparentnost, tedy každý eh, krok eh, procesu povolování musí být transparentní, ale zároveň v souladu se zásadami ochrany duševního vlastnictví. Také jsme hovořili o tom, že správná laboratorní praxe se musí dodržovat po celé Evropské unii. Pro mě by toto byl přístup rozumný. Já jsem člověk pragmatický a pragmaticky přistupuji i k této věci. Je tady další příklad toho, kde bychom mohli tu zprávu učinit vyváženější. Jde o eh, úvodní ustanovení AE, kde um, hovoříme o odborném názoru panelistů z ECHA a EFSA. Problémy karcinogenity byly zmíněny odborníky eh, obou dvou hm, agentur a já si myslím, že bychom jejich zjištění měli věnovat ehm, dostatečnou pozornost, abychom věnovali stejnou pozornost argumentům obou dvou stran. A další věc, eh, to je další kompromisní návrh týkající se odstavce 34, kdy vyzýváme komisi, aby zajistila, že eh, pokyny EFSA jsou dostatečné pro posuzování rizik a že jsou konzistentní a předvídatelné pro žadatele, že poskytují relevantní posouzení dopadů. Je potřeba, aby je schvalovaly členské státy předtím, než se začnou používat, eh, s tím, že výbor PAF eh, bude posuzovat eh, také mm, veškeré související pokyny a také environmentální dopad eh, schvalovaných látek. Já k tomu přistupuji tak, že si myslím, že systém schvalování sám o sobě není úplně špatný a podezíravý tón řady pozměňovacích návrhů nezapadá eh, do toho, co nám tady při slyšeních řekli odborníci. Jak jsme řekli už dříve při diskuzích, tak já si nemyslím, že současný systém je perfektní. Je možné věci zlepšit, zejména pokud jde o implementaci. ale lze nastavit pobídky pro stabilní regulační rámec, který by přinesl, přinesl inovativní látky a techniky, abychom nemuseli používat tolik pesticidů. Takže já si myslím, že potřebujeme spíše praktická doporučení, která se budou týkat provádění stávajícího regulačního rámce a musíme podpořit zlepšení ehm, obecné legislativy o potravinách. Těším se tedy na další spolupráci se zpravodají a doufám, že se nám podaří dosáhnout toho, aby aspoň některé ty kompromisní návrhy a nakonec celá zpráva výboru PEST byla založena na rozumné dohodě a sama byla rozumná. Opravdu si myslím, že nepotřebujeme revoluci, spíše vhodné přepracování. Merci beaucoup, Madame McIntyre. Donc... Oui, paní McIntyre. A nyní za, za Van de vernieuwde toelating van Děkuji. Vzhledem k obnovení povolení glyfosátu nakonec vznikl tento výbor, alespoň takto je to popsáno na webových stránkách parlamentu, takže se musíme věnovat postupu povolování a vlivu průmyslu a firem na povolovací proces. To musíme mít na paměti. Eh, řešíme také celý proces rozhodování, chceme, aby byl transparentní a chceme ho eh, celý proces schvalování maximálně zlepšit. Takže si říkám, jak je možné, že jsme se že jsme jednoznačně neodmítli, neodmítli karcinogenní toxické látky. Jak je možné, že tyto látky se stále prodávají, jsou povoleny? Jak to, že je možné, že Monsanto a další manipulují skrytě celou situaci? Já si myslím, že to je opravdu skandál a věřila jsem, že můžeme dosáhnout eh, eh, mnohem větší změny. Podívejme se na to, jak vypadá situace v terénu a snažme se ji e, změnit, protože systém posuzování, hodnocení e, je evidentně narušen. Je potřeba se zamyslet nad tím, jak ty ožehavé problémy, s nimiž se potýkáme, vyřešit. Je, jsou tady miliony znepokojených eh, občanů, kteří čekají, že nabídneme odpovědi a bohužel tato zpráva kýžené odpovědi nenabízí. Já už jsem říkala, že jsme tady absolvovali řadu slyšení, vyslechli jsme si odborníky, různé orgány a úřady a, eh, a snažili jsme se pochopit, jak funguje proces povolování látek, které jsou eh, zjevně mm, toxické. Ale nevím, jestli se nám podařilo zohlednit eh, ta znepokojení, která tady eh, zazněla a zdá se, že jsme je vůbec nepřetavili do naší zprávy. Celé toto téma je nesmírně důležité a ty nejzásadnější věci v té zprávě úplně chybějí nesmíme zapomínat na to, jak závažná je situace s glyfosátem, jaké obavy ohledně něj panují, karcinogenní rizika. I výzkumné agentury eh, nám to připomínají. Je třeba mít na paměti, jak závažná ta rizika jsou a myslím, že jsme to tady všichni měli možnost si vyslechnout. Jakmile probíhá nějaká další analýza, tak to musí být v jiném státě, než v němž bylo požádáno o povolení, aby nedocházelo k jenom k překopírovávání dřívějších eh, stanovisek, čeho jsme byli hm, bohužel svědky. Takže toto se musí změnit a toto se musí také jednoznačně eh, odmítnout. EFSA a ECHA nám zatím neprokázali. Eh, opak, eh, myslím si, že se nikdy nemělo dovolit eh, prodloužení povolení pro glyfosát. Nedbali jsme na zásadu předběžné opatrnosti a tím jsme ohrozili a nadále ohrožujeme veřejné zdraví evropských eh, občanů. Takže si myslím, že Evropská unie by měla být eh, jedním z nejpřísnějších míst, měla by být příkladem eh, v celé oblasti, ale nakonec se ukazuje, že to je průmysl, který to má v rukou se svými toxickými produkty. Evropská komise musí dbát na zásadu předběžné opatrnosti, postavit se průmyslu, který produkuje toxické výrobky. Myslím si, že Evropský parlament by měl začít obhajovat zájmy evropských občanů a veřejné zdraví. Je potřeba rychle se zbavit glyfosátu, odstranit ho z obchodu i z životního prostředí, ale tato zpráva na to nijakým způsobem nereaguje, nepřináší žádná řešení Teď je na zpravodajích, aby zajistili, aby se naše pozměňovací návrhy promítly do kompromisu a aby se nám podařilo tuto zprávu zachránit. Merci, madame. Děkuji, paní Hazekamp. A slovo má paní Donano. Děkuji, pane předsedo. Takže při přeskoumávání návrhu tohoto stanoviska jsem vyjádřila zklamání ohledně obsahu tohoto textu. I když jsou tu, je tu řada esenciálních eh, eh, prvků, ale byla jsem přesvědčena, eh, překvapena, když jsem se dozvěděla o tom, kolik pozměňovacích návrhů přes tisíc tady bylo k jedné jediné zprávě. Kdyby byl obsah uspokojivý, tak by poslanci necítili povinnost předložit víc než tisíc pozměňovacích návrhů. 140 na politickou skupinu. Hodně pozměňovacích návrhů znamená hodně kompromisů. A tady konstatuji, že většina mých pozměňovacích návrhů jsou, alespoň z hlediska vzhledu, eh, pokryty kompromisy, ale realita je naprosto jiná. Protože u řady návrhů, které jsou zdánlivě pokryty kompromisy, vidíme, když se podíváme zblízka, že kompromis ve skutečnosti reálně nepřejímá obsah pozměňovacích návrhů. Při nejlepším se týká téhož tématu, ale dál to nejde. Je to spíš jakási eh, technika, jakýsi, eh, jakási metoda, jak předstírat eh, a jak předložit kompromis, který má šanci být schválen ale já doufám, že vlastně nebudou schváleny tyto kompromisy a doufám, že pak dojde na to, že budeme muset hlasovat o těchto kompromis- návrzích samostatně. Ehm, nedostatek, selhání, to jsou věci, které se tam vůbec nikdy neobjevují, pokud jde o hodnotící proces. A přitom tento výbor vznikl eh, v důsledku konstatování určitých selhání. Slovo Monsanto se objevuje pouze jednou. A to pouze v bodu odůvodnění týkající se uh, skandálu Monsanto Papers a rozsudku ze, ze Spojených států. A uh, tato slova se neobjevují ani v 52 kom- kompromisech. Slovo včely nebo o opilovačce objeví, objevuje pouze jednou. Přitom uh, tyto organismy mizí eh, po celých milionech v důsledku pesticidů. Chci obrátit vaši pozornost na jeden z mých pozměňovacích eh, návrhů 1129, který se týká ochrany zranitelných skupin, tak jak jsou definovány v 3.14 nařízení 20, 21, 21. října 2009. Je naprosto naléhavé, aby eh, byla zajištěna účinná ochrana bez dalších průtahů, bez jakýchkoliv výjimek, aby došlo eh, k eh, zakázaní používání pesticidů poblíž jakýchkoliv eh, parků, hřišť, škol, školek, nemocnic a porodnic. A tato, ta, to, že ochrana dětí, těhotných, nemocných to, že by to nemělo být v těchto návrzích, eh, to je šokující. Přitom není to ani slovo o eh, návrhu 445 týkající se alternativních zemědělských přístupů, které umožňují pěstovat bez používání pesticidů, jako je agro, agroekologie a agrolesnictví. To jsou techniky, které existují a které ukazují velmi dobré výsledky ani slovo o pozměňovacích eh, návrhu z 540, 741, eh, kde se explicitně žádají vědecká kritéria, na základě nichž by vznikla, eh, by mohla být odmítnuta studie na základě toho, že je, má špatnou kvalitu. A tady jsme u jádra, protože Německo například odmítlo řadu nezávislých studií, které ukazují toxické karcinogenní nebo genotoxické vlivy glyfosátu. A odmítli to jenom proto, že, že uh, jsou údajně uh, slabé tyto zprávy. A nejsou schopny dávat jasnou odpověď, jenom hovoří o tom, že to bylo z důvodu metodiky nebo metodologie. I tohle mi nesmírně vadí. A pokud tedy chceme nějaké upřesnění, tento pozměňovací návrh bude hlasován zvlášť. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Dornano. Děkuji vám, paní Dornano. A teď má a slovo pan Uazo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také oběma zpravodajům, Lincovi a Stásovi, za to, že odvedli tolik práce. A Musím také říci, že od začátku práce našeho výboru jsme probrali celou řadu věcí. Myslím, že jsme objasnili celou řadu věcí, ale jak víme, existuje řešení a naše politická skupina eh, chce navrhnout alternativní opatření. My jsme společně s Gergem Majerem navrhli eh, řadu pozměňovacích návrhů, které si kladou za cíl zlepšit eh, proces schvalování pesticidů. Je potřeba ale mít na paměti odolnost našeho zemědělství, ale také eh, veřejné zdraví a eh, dobrý stav životního prostředí. Doufáme, že se to promítne do závěrečného textu zprávy. V okamžiku, kdy jsou ale určité látky zakázány v Evropské unii, tak je potřeba zakázat dovoz eh, z těch zemí, kde jsou ty látky povoleny. Dále je potřeba uplatňovat model farmakovigilance, tedy dohledu nad těmito látkami, který bude zahrnovat všechny profese, které se podílejí na ochraně životního prostředí a na eh, veřejném zdraví a to proto, aby se vypracovaly přesné podmínky pro používání daných látek. Transparentnost by měla být v jádru tohoto procesu, bez toho samozřejmě, aby to ohrožovalo obchodní tajemství, třeba aby výzkumníci nebo i veřejnost mohla za určitých podmínek získat přístup k těmto informacím eh, i v případě, že ty látky nebyly schváleny a dále je potřeba eh, revidovat nebo přepracovat způsob fungování eh, Evropské agentury MEA, která už je zastaralá, ty Eh, výzkumné panely, kolikrát eh, jsou složeny z osob, které jsou v konfliktu zájmu. Je potřeba lépe koordinovat také studie, které si pořizují členské státy. V okamžiku, kdy je daný produkt zakázán, tak je eh, potřeba podpořit hledání alternativ. Těch návrhů je celá řada, ale myslím si, že těchto pět opatření by výrazně zlepšilo stávající postupy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Uazo. Předtím, než eh, zahájíme Catch the Eye, tak eh, bych chtěl několik, eh, připomenout několik organizačních věcí. Za prvé by bylo dobře, se ještě přečíst eh, zadání mandát eh, pro náš výbor, který je velmi specifický a bylo by dobře se držet toho mandátu. Týká se to hodnocení a také těch schvalovacích protokolů při uvádění na trh určitých eh, látek. Opakuji to, samozřejmě můžeme hovořit o celé řadě věcí, o Monsantu, Bayeru, o dalších firmách a o dalších aspektech, ale Kolektivně, a to připomínám, jsme se dohodli, vůbec to nemělo nařízeno mnou, eh, by bylo dobře, abychom eh, se drželi přesně definovaného mandátu. Je to náš úkol společný se držet. My nejsme nějaký soud, a to jsme říkali od začátku. Je nějaká minulá situace, nějaká současná situace, poté je ta následná situace. A naším úkolem, kterým jsme si definovali, bylo zlepšit eh, stávající eh, situaci na základě těchto zjištění a zamyslet se nad potřebou nové legislativy. A byla to společná mm, metoda, na které jsme se dohodli a drželi jsme se toho od celého začátku toho procesu schvalování až po uvádění na trh. A krok po kroku jsme procházeli eh, celý tento postup. Je pravda, že v průběhu měsíců eh, můžeme ztratit zřetele eh, mandát, ale bylo by dobře, abychom se to drželi, abychom mohli združit co nejvíce členů našeho výboru. Připomínám to ještě jednou před tím, než přistoupíme k hlasování, aby to bylo jasné. Já jsem také četl pozměňovací návrhy, kterých bylo mnoho, které se od sebe velmi eh, rozcházejí a některé z nich eh, vycházejí mimo rámec, který jsme si stanovili pro práci tohoto výboru. A bylo by dobře, kdyby si každý uvědomil svou odpovědnost Byl to kolektivní záměr. Rád bych se eh, vyhnul tomu, aby eh, se ta situace ještě komplikovala a eh, vymknula se kontrola. To jsem chtěl říct ještě před CashDI. Bylo to i zadání celého parlamentu. Tolik jako eh, předseda. A paní eh, Gerling má slovo jako další. Eh, pardon, nedíval jsem se, co jste zrovna hledala něco ve své kapace. V souvislosti s tím, co jste právě říkal, pane předsedo, tak musím říct, že jsem byla trochu šokovaná, když jsem slyšela některé dnešní příspěvky od stínových zpravodajů. A to zejména <clears throat> paní Hazenkov, Chci říci, že já si pamatuju velmi dobře, co se stalo s glyfosáty. Glyfosát je látka, na rozdíl od většiny ostatní, prošel velmi přísnou velmi přísným hodnocením mnoha mezinárodních orgánů a e, byla to látka, která byla opětovně schválena, protože od ECHA, od Evropské agentury, dostala e, potvrzení o nezávadnosti, protože jinak by schválena nebyla. Takže je úplně mimo Eh, realitu tady slyšet, emocionální eh, výlevy a bylo by dobře, kdybychom, jak říkal pan předseda, se drželi zadání tohoto výboru. A proto bych chtěla požádat a ten důvod, proč eh, někteří z nás si děláme tak velké obavy z této zprávy, je to, že je tady příliš mnoho těchto emocí a promítá se to do textu. Například Eh, jsou tady eh, různé výroky, které nejsou nijak podloženy, nebo kde ten text je příliš eh, vágní a nesrozumitelný. Já jsem nemohla se zúčastnit mnohých schůzí, protože se konaly ve čtvrtek odpoledne. Já jsem je ale sledovala na internetu a vyslechla jsem si experty a ta řada těch věcí, které jsou ve zprávě, nebyly podloženy Eh, diskuzí expertů, takže se to tady neodráží. U kompromisu 8 se hovoří, že to schvalování probíhalo v nejistém eh, rámci, ale já si nemyslím, že to lze něčím podložit. Eh, kompromis 9 hovoří se o dyslexii, přestože tady nebyla nikdy potvrzena žádná souvislost, žádnou vědeckou studií žádná kauzální eh, příčina tady nebyla nikdy formulována, tak nevím, proč se to objevuje eh, v, těchto, v tomto kompromisu. Potom 26, tady pořád eh, žádáme MLL u půdy, ale víme, že ty se týkají potravin a krmiv. Existuje, existují kritéria pro půdu a povrchové vody, ale není to nemá to stejný rámec jako RML, tak nevím, proč to je tady pořád eh, uvedeno. Tam, kde je ten text eh, vágně nesrozumitelný, tak nevím, co jsou eh, ustanovení o řízení rizik. Není to nikde vysvětleno a přitom bychom o tom měli hlasovat, že chceme. Co to tedy znamená přesně? nebo se hovoří o plně nezávislých vědcích. Kdo to jsou? Jak zase budeme definovat to, že jsou plně nezávislí? Kvalifikovaní eh, vědci budou určitě eh, se podílet na různých projektech a nevím, jestli to nemůže ohrozit to, jak chcete definovat jejich nezávislost. Potom mám otázky týkající se potravinové, obecné potravinové legislativy. Víte, že se o tom eh, dnes hlasoval na výboru Envy, bude to na plenární zasedání v prosinci. Pokrývá se tím celá řada věcí, které se objeví v této zprávě. A to eh, velmi rozdílným způsobem a ten výsledek bude pravděpodobně odlišný. A to je eh, platná legislativa, nebo bude platná legislativa. Takže je možné, že my teď tady formulujeme celou řadu doporučení, které jsou v rozporu s eh, odhlasovanou legislativní zprávou. Takže kde v tom eh, zadání našeho výboru eh, se to odráží, to by mě velmi zajímalo. A proto jsem také předložila řadu pozměňovacích návodů, které ale nebyly zohledněny. A velmi často to bylo proto, že jsou to věci, které jsou uvedeny v tom General Food Law, tedy potravinové legislativě. Myslím, že to bude znamenat, že tato zpráva bude odložena a nikdo eh, se jí nebude zabývat, což je škoda, protože tady je celá řada rozumných věcí, které ale bohužel byly pohřbeny v eh, velmi ideologické zprávě. A to, jak je to v současnosti sformulováno rozhodně nemůžu podpořit, ale chci vám ještě poděkovat za vaši vyčerpávající práci, protože naložit nějak se více než tisíci pozměňovací návrhy je určitě velký kus práce. Děkuji, paní Gerling. Určitě vám neuniklo, že tady je několik politických skupin a demokracie se tím vyjádřila. Já si uvědomuji sílu EPP, ale je to osmina tohoto Eh, volného shromáždění a eh, ta zpráva měla reflektovat diverzitu názorů. A já eh, si nedovolím posuzovat kvalitu té právy. Já nesouhlasím s tím, že impli, implicitně naznačujete, že nerespektuji diverzitu názorů já mohu vyjádřit svůj názor bez toho, abyste mi dával lekce o právech ostatních. Já si velmi ráda vyslechnu a to zvořilým způsobem. A to neznamená, že musím eh, s něčím souhlasit a že nerespektuji ostatní. Takže prosím, nedějte mi lekce, jako kdyby byla malé dítě. Já vás znám. Je, mě je jasné, že nejste malé dítě. Já jsem eh, eh, říkal, že jsme se s snažili reflektovat rozložení se v této skupině a každému jsme dali právo se vyjádřit a respektovali jsme eh, rozdílná stanoviska u některých pozměňovacích návrhů. Došlo k tomu, že se bude hlasovat 6. prosince a potom na pořad jednání to přijde 17. ledna 2019 a já nejsem přesvědčen o tom, že naše práce eh, by narážela vertikálně na práci, kterou schválil výbor pro životní prostředí. Nebo že bychom byli nějakým způsobem v rozporu. My jsme se tady scházeli kolektivně, abychom přijali společná a relevantní doporučení. To je všechno, co jsem chtěl říci, ale eh, respektuji přitom právo ostatní. Pan White. Äh, Děkuji. Na úvod äh, musím říci, že neplně äh, souhlasím s paní Gerling, přestože mluvila ke, ke věci. Práce tohoto výboru již teď měla dopad na některé postupy. Dnes například výbor Envy něco schválil, myslím, že i částečně s tím zohlednil jednání tohoto výboru, nebo i teď komise, která přišla s reformními návrhy, které předjímají to, na čem jsme tady pracovali. To už teď vnímám pozitivně. A je potřeba se také uvědomit, že je tady většina kde, eh, na tomto výboru, kteří chtějí pracovat ve prospěch eh, veřejného zdraví a ochrany životního prostředí. Samozřejmě ne všechno eh, neodráží tu ekologický eh, záměr, nevím, jestli to označíte za zelenou ideologii nebo ideologii EPP, ale nejde jenom o lidské zdraví a životní prostředí, ale eh, jde o to, aby i ti, kteří se rozhodnou používat pesticidy, tak aby tak eh, činili na základě správných a kvalifikovaných informací v našem společném zájmu. A ještě jeden bod, eh, kde chci souhlasit s kolegy, ano, potřebujeme mít konkurenceschopné zemědělství, potřebujeme stejné standardy, které my aplikujeme na naši produkci, musíme aplikovat i na dovoz ze třetích zemí a to nemá něco dočinění s tím, eh, na které straně politického spektra stojíme, ale souvisí to s hospodářskou soutěží, to jsme tady nemohli zohlednit, ale je to určitě věc, která by měla platit ve všech oblastech pořád ještě mám naději, že ve smyslu demokracie, ve smyslu demokracie se eh, dopracujeme k pozitivnímu konci, který bude eh, v zájmu evropských občanů. Děkuji. A slovo má paní Rivazi. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, spolu s pravodajům. Odvedli jste značnou práci, pokud jde o pozměňovací návrhy a já jsem se dívala na těch zhruba 50 kompromisních návrhů a zdá se mi, že to víceméně vychází eh, eh, vstříc eh, záměru zlepšit ten návrh. Cílem celé této práce je obnovit důvěru v naše instituce a říci, že Evropa je instituce, která chrání zdraví našich spoluobčanů, jak nejlépe může. O to přece tady jde. Proč jsme ztratili tuto důvěru. A proč existuje eh, eh, v podstatě tento výbor? Protože tu byla aféra Monsanto Papers a celá ta záležitost glyfosáty. A jde o transparentnost studií. Vy říkáte, paní Gerling, no EFSA, to je skvělé. Ale já vám musím říci, že Mezinárodní eh, centrum pro výzkum rakoviny, to jsou všechno otevřená data. Zatímco EFSA, tam jsme měli nějaký 74 studií, a nemáme k ním přístup. Jsou uzavřené a tvrdí nám, že glyfosáty nejsou karcinogenní. Tam je problém transparentnosti, respektive nedostatku transparentnosti. Pokud chceme obnovit důvěru, tak nemůžeme mít konflikt zájmu na úrovni expertů. A to k tomu tam došlo. Takže já chci, aby byl kontrolní orgán, eh, který eh, skutečně může přihlednout k eh, zájmům a konfliktům zájmu těch expertů v, našich, v naší smlouvě existuje princip předběžné opatrnosti, ale když se podíváme na doporučení o pesticidech, když se podíváme, co se děje na úrovni ECHA, tak vidíme, že povolujeme látky, i když všechna uh, data nejsou známa, i když všechna studie nejsou, všechny studie nejsou k dispozici a neumožňují uh, vyvrátit či potvrdit určité hypotézy. A o to tady jde a tady myslím, že je ještě co dělat. A pokud jde o veřejný výzkum, tak my říkáme, kdybychom měli peníze, mohli bychom dělat nezávislý veřejný výzkum. Ale já navrhuji také pozměňovací návrhy, které jdou dál, protože já bych chtěla rezervní fond na výzkum. To znamená, když existuje určitá polemika, tak vezmeme peníze um, a na, na určité produkty a můžeme eh, financovat veřejný výzkum a když eh, v případě nějaké vědecké eh, kontroverze nebo alternativní výzkum. A dále. Farmakovigilance. Kdybychom věděli, jaké jsou eh, vedlejší účinky pesticidů, ať už na rakovinu nebo na něco jiného, nebo na jiné záležitosti spotřebitelského zájmu, tak můžeme pak tyto produkty sledovat. Když kalkulujeme maximální rezidua určitých látek, tak je to podle jednotlivých látek. A přidání těchto látek může vést k určitým problémům, takže musíme eh, tu mít jasný systém. Pak dále je tu něco, co mě naprosto šokuje z hlediska solidarity. Pokud zakážeme v Evropě nějaký eh, pesticid, jak ho můžeme potom prodávat v Africe? Když my ho zakážeme, ale prodáváme ho zemím, které nemají experty, který, kteří mohou posoudit, posoudit eh, jeho škodlivost. Takže já si myslím, že bychom měli zakázat prodej těchto pesticidů v momentě, kdy jsou zakázány v Evropě. Chci eh, poblahopřát spoluspravodajům nicméně, ale musí, měla by to být kolektivní práce vyplývající z kolektivní inteligence v kolektivním zájmu evropských spoluobčanů. Je to práce evropských uh, poslanců. Mělo by, měl by to být, měli bychom tu mít jakýsi impuls k tomu, abychom získali co nejlepší výsledek z hlediska hodnocení pesticidů. Děkuji. Děkuji, paní Rvezi. Já si myslím, že ten příklad toho, to, který se uvedla, je velice relevantní a slovo dostane paní McGuinness. Thank you, chair. Děkuji. Pane předsedo, omlouvám se, že budu muset odejít eh, dříve na uzavřené jednání výboru AFCO pro Brexit. Ale chtěla jsem se vyjádřit, abych podpořila paní Gerling, a to ve dvou věcech. Jednak, pokud jde o nezávislé odborníky, já se zajímám nejenom o pesticidy, ale řadu dalších věcí. A mnozí vědci a výzkumníci jsou ochotni se věnovat eh, kteří jsou ochotní věnovat se tě, této problematice, jak si není nekonečné, je poměrně eh, omezené. Někteří z nich už začali pracovat přímo pro firmy a průmysl, takže eh, někdy není snadné a do budoucna, myslím, už vůbec nebude snadné získávat nezávislé odborné posudky, takže to je jedna obava. A druhá věc, o které hovořila paní Gerling, to je eh, střed s tou obecnou potravinovou legislativou. Tady bych chtěla říct, že jsem dostala dnes e-mail, k glyfosátu od člověka, který se věnuje invazivním cizím eh, druhům a prosili, abychom nezakazovali tento produkt, protože to je eh, nástroj, jak bojovat proti invazivním druhům. A například eh, u nás v Irsku řešíme podobné problémy, pro které tyto druhy výrobků jsou opravdu nesmírně vhodné. Nebo některé produkty, produkty, které se používají třeba pro menopauzu, mohou mít eh, rakovinotvorné vedlejší účinky, přesto se tyto produkty nadále prodávají a používají. Takže myslím si, že tato zpráva odrází napětí, které tady panuje ohledně celé záležitosti a spolitizovanost celého tématu. Takže ti, kteří používají přípravky na ochranu rostlin, se říkají, jakým způsobem teď budou v zemědělské činnosti pokračovat do budoucna, musí si najít nějaký způsob eh, efektivního fungování. Někteří eh, zemědělci se už začali přizpůsobovat, ale když poslouchají mm, diskuzi tady v parlamentu, tak možná jim z toho vyplývá, že to bude buď vše nebo nic, ale my musíme být opatrní. Ty výrobky se také eh, vyvíjejí, uspůsobují, mění a pokud něco zakážeme, tak musíme nabídnout nějakou alternativní možnost eh, pro ochranu rostlin před eh, škůdci, protože sama ze svých zkušeností vím, že stále méně lidí má zájem o kariéru v zemědělství a tím pádem budeme mít do budoucna problém, pokud chceme stávající systém udržet. Takže chci poděkovat autorům za eh, zpracování tohoto dokumentu. Tady mám barevně označené ty kompromisy a já doufám, že eh, to, co říkala paní Gerling, bude zapracováno eh, do této zprávy, protože ona skutečně věci velice rozumí a když tady vystupovala, tak myslím, že vystupovala ve jménu klidného rozumu. Děkuji. Merci, Madame Rouge. Děkuji, děkuji i zpravodajům. Myslím, že v té diskuzi se odráží názorové spektrum. Myslím, že jsem trochu překvapena tím, že v této debatě po <clears throat> půl roku práce tohoto výboru se diskutuje eh, prakticky stejně jako na začátku. Ti, kteří mají pochybnosti o systému, Eh, jsou ti eh, ideologové, nebo označovají za ideology a potom jsou tady ty praktici, kteří eh, mají nějakou souvislost s realitou a ty jsou také kritizováni. Já jsem doufala, že se nám podaří postoupit aspoň o kus dál z těch původních postojů. Norbert Linz jako zpravodaj říkal, že v budoucnosti musí se ten proces opírat o vědecké poznatky. Hovořil jsem tady o principu předběžné opatrnosti, ale eh, eh, v zásadě to eh, není až tak rozporuplné, jak by se to mohlo zdát, protože ani vědci se nemusí vždycky stoprocentně shodnout, ale jejich úkolem je posoudit rizika, je potřeba zohlednit stávající vědecké studie, tam obsažené poznatky na základě dospět k nějakému eh, výsledku. Eh, jinak to prostě být eh, nemůže a myslím, že otázky spojené s transparentností jsou naprosto důležité. To právě říkala Michelle Revazy, se kterou se zhoduji. Potřeba postupovat na základě předběžné opatrnosti. Musíme vědět, jak, kdy byly vytvořeny studie, jsou všechny veřejné nebo eh, existují také studie, které nejsou zveřejňované v něčím zájmu a tak dále. Všichni také víme, že vědecké komunitě se všechno hodně odvíjí od toho, jaké je zadání, kdo se k tomu může vyjádřit eh, a tak dále. A myslím, že bychom se měli opravdu pokusit touto zprávou udělat eh, krok dál. A naším hlavním úkolem je pokusit se o zlepšení toho současného eh, systému. Nemá cenu fundamentalisticky trvat na svém. A ještě eh, k invazivním druhům. Hm, tento problém máme že tam, kde se ve velkém množství používají glyfosáty, například ve, Spojené, eh, ve Spojených státech, tak eh, nastoupila rezistentnost, která znamená, že už vůbec nejsou schopni jiným způsobem řešit otázku plevele. A pokud se dlouhodobě překračují pravidla pro užívání eh, určitých látek, tak to může vést k nepředstavitelným problémům. A je také naprosto pravda, že ochrana rostlin eh, eh, je důležitější. Eh, nejde tady jenom o pesticidy. Musíme se zamyslet nad jinými metodami. Myslím, že i v samotném zemědělství už se věci výrazně posunuly o kus dál. Musí se tyto věci neustále zkoumat. Není jenom možné eh, si říkat, pokud se nám nelíbí tento pesticid, tak se vymyslí nějaký jiný pesticid, který to nahradí. Myslím, že je potřeba zamyslet nad fungováním celého systému a doufám, že eh, tato zpráva podpoří eh, výzkum těchto věcí a podpoří vývoj alternativních přístupů k zemědělství tak, aby mělo budoucnost. A slovo má paní Dornano. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také spoluspravodajům za odvedenou práci. Jak jsme již mnohokrát řekli, otázka pesticidů úzce souvisí s alternativami v oblasti látek i modelů produkce zemědělské. Obhájci pesticidů, stejně jako jejich odpůrci, se shodují na tom, že tyto věci spolu úzce souvisí. Těžko odmítat témata, která v podstatě vůbec jsou raison d'être existence naší komise. Co chceme? Jaký chceme mít model produkce? Chceme mít eh, ten kolektivistický masový přístup, anebo chceme mít přístup jehož absolutní prioritou je zdraví. Tyto všechny otázky bychom měli položit. Pokud je celý model špatný, proč ho nezměnit? V tom je přece role uh, poslanců a volených zástupců. Jimiž jsme. Děkuji, paní Dornano. A nyní se obracím na komisi. Pan Berend, který vede uh, oddělení pro zdraví v rámci Regie Santé. Děkuji, děkuji vašemu výboru za možnost vystoupit zde se stanoviskem komise k pozměňovacím návrhům, které jste podali k tomuto tématu. Je jich eh, velké množství a proto není možné vyjádřit se jednotlivě ke všem. Zmíním se tedy pouze o některých aspektech, které eh, vyvstávají eh, z těchto návrhů. Jinak musím říci, že nezávidíme práci, kterou eh, teď budou muset zvládnout zpravodajové a eh, pokusit se nějak eh, skloubit návrhy, které často jdou úplně proti sobě. Takže hodně štěstí do této práce. My jsme se shodli a myslím, že už jsem to říkal na některém předchozím zasedání, že celkový systém schvalování a povolování pesticidů je jeden z nejpřísnějších, pokud ne vůbec nejpřísnější na světě, ale samozřejmě že je možné jako každý jiný systém i tento dále zlepšit. A přesně to je ten důvod, proč provádíme eh, refit, tedy ten přeskum, abychom zjistili oblasti, kde je potřeba provést zlepšení nebo kde je potřeba zapracovat na další implementaci. Takže jsme v situaci, eh, kdy bychom něco mohli ošetřit už v rámci stávajícího právního rámce. To samozřejmě uděláme a to bez odkladu, ale některé ty změny asi potřeba budou. Budeme muset eh, trochu pozměnit legislativu, protože eh, současný man, ale nebude to už možné asi v tomto současném mandátu komise. Navážu na to, co říkala paní Guteland, když zmínila Směrnice o udržitelnosti a její plné provádění. Má pravdu, protože celý rámec, který se týká pesticidů v EU, to není jenom povolování, ale také e, směrnice o udržitelném používání a veškeré e, opatření, veškerá opatření, která by měla být přijata na vnitrostátní úrovni. Některé pozměňovací návrhy jakoby navrhují, že bychom zatím nedostatečně aplikovali zásadu předběžné opatrnosti. Já si myslím, že tady se neschodneme. Teprve nedávno Evropský soudní dvůr potvrdil, že naše kroky, které se týkají provádění zásady předběžné opatrnosti, byly odůvodněné a zamítl se tak případ eh, který eh, byl veden proti nám, jde o neonikotinoidy. Takže Neplatí ani to, že schvalujeme některé látky, byť nemáme dostatek údajů. Soud teď tento případ řeší a komise eh, si je vědoma problematiky a opravdu aplikujeme eh, správné zásady eh, vždy, včetně zásady předběžné opatrnosti. Voláte také pro povětší transparentnosti při posuzování rizik. Paní Gerling o tom mluvila. My jsme předložili návrh na změnu obecné potravinové legislativy právě z tohoto důvodu a také proto, že jsme chtěli zareagovat na iniciativu evropských občanů o glyfosátu. Chceme zvýšit transparentnost, to myslím, že bylo vyjádřeno velkým množstvím občanů opravdu eh, velice důrazně. Dnes dopoledne, jak víte, výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu návrh řešil a odhlasoval pozměňovací návrhy a pan Andrew Kajtis poprosil parlament a radu, aby zapracovali na návrhu co možná nejrychleji, abychom ho mohli pokud možno schválit ještě v rámci tohoto legislativního období. Teď ještě dovolte, abych se vyjádřil k návrhu komise. Ten předpokládá, že studie se budou publikovat eh, na začátku celého procesu a to v plném znění eh, to znamená, všechny informace od FC členských států, zpravodajského členského státu by měly být veřejně k dispozici. Dále tady dnes zaznělo, ale je to také v těch pozměňovacích návrzích, že by se měla více zapojovat agentura EFSA, nebo by se na evropské úrovni měly více posuzovat přípravky na ochranu rostlin před povolováním, že zatím se to dělá na vnitrostátní úrovni. Ano, to je věc, která byla nadnesena ve vašem výboru již několikrát. Ale jak tady také zaznělo, možná, že to říkala zrovna paní Guteland, pokud půjdeme tímto uh, směrem, musíme si to předně tedy odsouhlasit, musí proto vzniknout prostředky, finance. Není možné, aby EFSA se stávajícími zdroji měla možnost eh, se vypořádat se všemi posouzeními všech výrobků, jsou jich tisíce na trhu. Několikrát E, ve vašich pozměňovacích návrzích e, hovoříte o jmenování zpravodajského členského státu v případě obnovení a vždy žádáte systematické jmenování jiného členského státu, ne toho, kdo původně to posouzení prováděl. Tady bych chtěl tedy říci, že při posledním programu obnovy který předložila eh, komise. Tam bylo 660 látek, jejichž eh, schválení vyprší mezi eh, roky 2022 až 4. Tak ve dvou třetinách případů to byly různé spravodajské členské státy, které byly vybrány. Takže nijak nenamítáme proti tomu, že by se to dělalo ve 100% případů. Ale mějte prosím na paměti, že řada členských států odmítá stát se spravodajským členským státem pro aktivní látky, pokud eh, s takovou látkou žádné výroky na svém území neschválili. Takže bychom mohli narazit na praktický problém, kdybychom chtěli ve 100% případů tuto navrhovanou zásadu prosazovat. Dále eh, jsme již uvedli dříve, ale týkají se toho i vaše pozměňovací návrhy. To je článek 53, povolování pro mimořádné situace. Tady souhlasíme s těmi obavami, že se udělují tato povolení členskými státy až příliš často. A proto jsme nedávno zvýšili dohled, žádáme si stanovisko EFSA k odůvodněním, které nám předkládají členské státy u těchto mimořádných povolení, včetně neonikotidů. A takže to je věc, kterou bychom do budoucna měli společně vyřešit. Jinak souhlasíme s těmi, kteří žádají nebo zdůrazňovali, že zemědělci musí mít nějaké nástroje, zejména pak nízkorizikové výrobky. Tady jsme intenzivně pracovali s členskými státy a snažíme se vytvořit pracovní program, který by definoval činnosti, které by pomohly zavést takovéto látky na trh, umožnili by jejich prodej. A vzhledem k práci pracovní skupiny v radě Nakonec došlo v roce 2016 ke schválení tohoto eh, programu komise. Takže identifikovali jsme konkrétní výrobky, Blížíme se konci naší práce. Minulý týden jsme vedli diskuze s odborníky z členských států, abychom ještě ty datové požadavky a postupy pro posuzování lépe přizpůsobili také mikroorganismům a dalším biologickým eh, látkám. Tady ovšem se těžko hledá schoda. A několik kolegů tady, tady poslanců parlamentu zmínilo importy a aplikování stejných standardů na dovážené i domácí výrobky. Opět chci zmínit, že současná pravidla jsou taková, že je potřeba nasadit stejnou ochranu pro výrobky dovážené, pokud jde o potraviny či eh, krmiva, i pro eh, výrobky vyráběné v rámci EU a EFSA velice přísně eh, posuzuje mm, standardy dovážených výrobků. Na závěr se říci, že se těšíme na závěrečnou zprávu vašeho výboru a sila určitě ji pečlivě prostudujeme. Zohledníme ji při zpracovávání naší závěrečné zprávy v rámci posouzení REFIT. Jinak jsme vám k dispozici, pokud byste potřebovali cokoliv dovysvětlit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Brent, za vaše slova. A já dám slovo paní Konečné, které předem děkuji za to, že byla ochotná mě vystřídat na poslední část našeho jednání. Ještě dáme slovo dvěma spoluspravodajům, aby mohli zareagovat na diskuzi, kterou jsme právě vyslechli. Takže každopádně vám děkuji za tuto výměnu názoru, která eh, skutečně bude skvělá pro tu cílovou rovinku naší práce. Paní Konečná, předávám vám slovo. Děkuji a nyní si vezmu slovo. A nyní jako první Norbert Lenz. Pět minut. Děkuji, paní eh, předsedající. Pokusím se to zhrnout velmi stručně, protože eh, hned eh, po této schůzi máme setkání stílových zpravodajů, kde se zase eh, budeme moci zabývat těmito připomínkami důkladněji. My chceme dále vyjednávat o kompromisech, byli bychom rádi, kdyby to vyhovělo co největšímu počtu nebo největšímu množství uplatněných eh, pozměňovacích návrhů. Chtěl bych ještě poděkovat komisi za to, že nás informovala o některých aspektech, které jsou pro nás velmi zajímavé a které, jaké jsou důsledky některých eh, navrhovaných eh, pozměňovacích návrhů anebo těch kompromisů, kdyby zůstaly nepozměněny některých eh, hlavních pojmů je evidentní, že eh, se tady objevují eh, rozdílné přístupy, například u toho principu předběžné opatrnosti. Nevím, jestli by se nám mohlo podařit definovat něco podobného. To samo by mohlo trvat dlouhé měsíce, pokud by se to vůbec mohlo podařit ale e, tak to prostě je. Kolegyně Hojbuch zase hovořila o studiích, které jsou veřejné nebo které nejsou veřejné nebo ke kterým se nepřihlíží, ale já chci připomenout, e, že že by měl existovat podle, našeho, podle naší zprávy registr stávajících studií, Není eh, potřeba všechno úplně zveřejňovat, protože to prostě není možné, ale je minimálně možné eh, si udělat přehled o tom, co k této oblasti existuje. Eh, a já myslím, že se nám tím podařilo nalézt vyváženost a myslím, že se bude muset dále bavit například o kompromisu 18, aby eh, ten náš závěrečný text eh, měl co nejlepší možnou podobu. A na závěr chci ještě poděkovat eh, všem kolegům, že tady jasně popsali své priority a dali najevo, kde pro ně jsou ty červené linie, ale chtěl bych ještě čistě k postupu říci, že to rozhodně nebylo míněno zlé ze strany zpravodajů, když jsme říkali, že bychom eh, chtěli ignorovat některé pozměňovací návrhy, ale eh, je to prostě tak, že jsme si rozdělili tematicky ty pozměňovací návrhy do několika oblastí a potom jsme Eh, se snažili eh, zabudovat do toho jednotně eh, nějaký názor. Samozřejmě, že každá politická skupina může žádat o oddělené hlasování tam, kde má pocit, že to odráží její stanovisko, jak je to i konec konců obvyklé, protože jinak by to ani nebylo možné jinak zorganizovat. Není možné vždy požadovat to, že ten pozměňovací návrh se odráží doslova v daném kompromisu. Jde hlavně o obsah, ne o e, doslovné formulace. Děkuji. Thank you very much and now... Děkuji. A nyní pan spoluzpravodaj Stas. Eh, ehm, děkuji, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat všem, kteří přispěli do této diskuze. A děkuji také komisi, která představila velice dobrý přehled situace. Já si myslím, že jsme si teď vyslechli všechny kolegy, i ty, kteří nejsou stínovými zpravodaji, včetně paní Guteland z SAD, která byla velice pozitivní, na konci uvedla, že její líto, že jsme nedosáhli kompromisu u endokrinních disruptorů. Eh, jsou tady její spolupracovníci, ona odešla, tak možná ji vyřídí že kompromis 5 se této problematice věnuje, takže jsme to tam zapracovali. I ty hormony jsou tam zmíněny a já věřím, že to bude vyhovovat paní Guteland. Pokud jde o paní McIntyre, ta tady také není, snad tu má eh, nějakého eh, spolupracovníka. Já věřím, že i její obavu ošetříme na zasedání stínových zpravodajů. Norbert už zareagoval na poznámku dalších kolegů. Pokud, tam, pokud se podíváte na ten seznam pozměňovacích návrhů a seznam kompromisů, tak uvidíte, že jsme na tom odvedli obrovský kus práce, ale ještě nemáme k dispozici hlasovací seznam, abychom viděli, kdo co podpoří které pozměňovací návrhy tam jsou zapracovány do kompromisu, o kterých budeme muset hlasovat separátně. Řekla to i paní Dornáno. Zmínila, že tam není nic o včelách a o pilovačích. Já bych řekl, že zrovna v té poslední části máme eh, zmíněno obojí včely i opilovače. Máme tam i dopad eh, neo nikotinoidů. Je to v pozměňovacím, respektive zapracovali jsme to do kompromisu číslo 51. Pak eh, tady byl ten dotaz ohledně dovážených produktů. Já myslím, že tady už na to odpověď zazněla. Dovoz eh, potravin i eh, hospodářských zvířat, to je ošetřeno stejnými standardy kolegové ze zelených. se mnou vše probrali samozřejmě v rámci naší eh, skupiny velice dohloubky, takže na to není potřeba nijak reagovat. Jinak možná řeknu, že v pět hodin máme zasedání stínových zpravodajů a věřím, že se nám tam pořád podaří dosáhnout dalšího pokroku a věřím, že i sekretariát bude mít eh, čas připravit hlasovací seznam a že to hlasování proběhne v pořádku. Thank you very much, colleague. Děkuji, vážený pane kolego. Děkuji vám všem, kteří jste zůstali až do konce. Přeji vám hodně štěstí v pět hodin na vašem jednání a posledním bodem eh, je pouze zmínit to, že budeme hlasovat v našem výboru PEST 6. prosince a na plenárním zasedání potom v lednu roku 2019. Doufejme, Eh, že to tady půjde tímto způsobem, jak jsme se to naplánovali. Děkuji vám všem a uvidíme se příští týden 6. prosince, kde budeme hlasovat. Děkuji.